Um, Já bych chtěla poděkovat, eh, pardon, poprosit eh, někoho ze služby v sále, zda by mohli přijít sem a aby, zda by nás tedy, zda by ještě mohli posadit některé další zájemce, eh, aby tedy mm, služba v sále dala pryč ty cedulky pro ty členy navíc, aby tedy se tam ještě mohli posadit někteří hosté nebo někteří další, kteří zatím sedí vzadu, abyste všichni mohli používat eh, ta tlumočnická sluchátka. Děkuji. No, pokud by tedy případně přišli ti, kterým byla ta místa určena, tak pak nalezneme nějaké jiné řešení. Já bych opravdu chtěla, abychom zde byli inkluzivní a aby všichni, kteří sem přišli, aby mohli také poslouchat tlumočení. Děkuji všem. Děkuji. So it's great pleasure to be back at a... Takže já jsem velice ráda, že se zde setkáváme opět na smíšeném slyšení dvou výborů, IMCO a Jury. Také zde vítám spolu v předsedu pana Svobodu, který je předsedou výboru pro právní záležitosti. Dnes pořádáme slyšení, které se týká poskytování digitálního obsahu. Spravodajkou je paní Evelyn Gebhardt a druhým zpravodajem je pan Axel Voss. Také vítám naše panelisty. Bohužel tedy pan profesor dr. Gerald Spindler z Univerzity v Gottenheimu zatím je ještě ve vlaku a byla tam, došlo tam k nějaké nehodě, takže zatím nevíme, zda pan eh, profesor bude moci se účastnit. Zatím eh, doufáme, že ještě to stihne a že promluví později. A případně se s ním spojíme nějakým jiným způsobem a pak té, eh, budeme tedy hovořit o dvou směrnicích, které se týkají digitálního obsahu a také zde máme směrnici o prodeji zboží po internetu a na dálku. Využijeme tyto návrhy, které tedy jsou součástí také i strategie pro digitální jednotný trh. Já budu předsedkyní první části slyšení a druhou část eh, povede pan Svoboda. Mm, také napíšeme seznam všech lidí, kteří nám dají najevo, že chtějí vystoupit v rozpravě. Chtěla bych ještě jednou přivítat všechny, kteří jsou zde. Eh, hodně lidí sedí v sadu. Já tady vítám i také ty, kteří nás poslouchají přes internet. A teď dám slovo oběma spoluspravodajům, ale ještě nejdřív dám slovo panu eh, předsedovi Jury, panu Svobodovi. Děkuji, paní Ford, děkuji za to, že jste mi dala slovo. Já bych rovněž chtěl i za sebe přivítat všechny panelisty, také oba zpravodaje a všechny, kteří si přišli vyslechnout dnešní slyšení. Téma, o kterém budeme dnes hovořit, je velice důležité téma. Je to vlastně určité pilotní téma. Jedná se o oblast digitálního trhu, budeme hovořit eh, o věcech, které se týkají smluv a smluvního práva. Děkuji všem, kteří přišli a teď už dávám bez dalších okolků slovo paní Vicky Ford. Děkuji, takže teď dávám slovo paní zpravodajce Evelyn Gebhardt a panu zpravodaji Axli Fosovi. Ano, děkuji paní předsedkyně co bych měla všechno říci v jedné minutě o tak složitém tématu, možná jen tolik, že čím více o tom přemýšlím, co vlastně je obsaženo v tom návrhu komise, tak tím více mám otázek a tím méně odpovědí. Proto je o to důležitější, že dnes organizujeme toto slyšení a možná, že najdeme nějaké odpovědi nebo alespoň náměty na odpovědi. Jinak eh, se spolu se svým spoluspravodajem podle zkušeností z posledního volebního období, které máme v této oblasti, tak jsme doufáme, že se nám tentokrát podaří dojít k nějakému výsledku a všichni uděláme vše pro to, aby tomu tak opravdu bylo. A protože už jsem vyčerpala tu minutu, která mi je přidělena, tak to je asi vše z mé strany. Pan Axel Foss, jestli se chce vyjádřit. Ano, já bych se chtěl připojit k tomu, co říkala spoluspravodajka paní Gebhardt. Pro mě je důležité, Nejprve, abychom zpracovali vyvážený text. Těžiště z mého hlediš, z hlediska je, aby to bylo konsistentní také s ostatními evropskými legislativními akty, zejména nařízení o ochraně osobních údajů, protože je potřeba z tohoto hlediska k tomu přistupovat, proto Eh, také ty digitální obsahy, aby mm, to bylo vlastně nařízení orientované na budoucnost, zaměřené na spotřebitele a tak, aby to všechno bylo také skutečně proveditelné v praxi. A eh, z mého hlediska jsou ještě některé věci v tom návrhu, o kterých musíme diskutovat. Budu rád, když ty příspěvky dnes se soustředí právě jednak na oblast použití obou dvou těchto eh, textu a stejně tak tedy na, také na propojení s nařízením o ochraně údajů. Děkuji. So is, um, professor Spindler has a... Tak eh, pan profesor Spindler ještě nepřijel, takže trošku změníme pořadí a dáme slovo nejprve eh, našim panelistům a budeme tedy doufat, že pan profesor dorazí. Takže nejprve paní Sayada al Ramli, která je generální ředitelkou Edemy. Prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Velice děkuji za to, že jste nás sem přizvali. My představujeme hlas evropské jejich platform, nejenom pouze evropských platform, ale zkrátka všech platform, které provozují svou činnost v Evropě jsme už dlouho zapojeni do této debaty a do toho dialogu, který se týká eh, digitálního obsahu a z všech smluvních eh, otázek, které jsou s tím spojeny. Nicméně tedy teď je zde tento nový návrh a mm, prostudovali jsme si vše, co navrhují dva spoluspravodajové, nicméně tam ještě stále mnoho dalších otazníků, například rozsah působnosti, definice, které tam budou používány. Myslím si, že by to mělo být specifičtější. Jaký to bude mít vlastně dopad také na právní jistotu pro spotřebitele? Když se podíváme třeba na další nástroje, jako je ECPD, směrnice o, o eh, spotřebitelském právu a tak dále. Takže jak to vlastně bude spolu koexistovat s těmi dalšími legislativními akty, také nesmíme zapomínat ani na GDPR, nařízení o e, ochraně osobních údajů. Takže důležité je, že se to opravdu ještě dotýká mnoha dalších témat a dalších právních nástrojů. Pokud nevytvoříme dostatečně dobré definice a neřekneme dostatečně dobře, jak budeme s tou situací zacházet, tak si nebudeme moci být, jestli bude mít dopad. A spoleháme na parlament, aby vytvořil takové definice, které jsou zcela jistě zapotřebí jsou zde takové vágní termíny jako any other data, další, jakékoliv údaje. Co to znamená? Mm, trošku to bylo, eh, některé, text, některé části textu jsou trošku jaksi eh, mechanicky okopírovány se nařízení o ochraně osobních údajů. Tam se to týkalo opravdu těch osobních údajů, ale zde, když chceme říkat další údaje, tak eh, jak máme trošku pocit, že v tom textu se něco říká, ale musí tam být vždycky někdo za komisi, kdo vlastně vyloží ten, význam toho textu, ale tak to přece nemůžeme pokračovat. Takovou směrnici přece nemůžeme zaslat členským státům, které ji pak mají interpretovat. Další věc eh, je tam to, když se poskytují údaje jako protiplnění, vlastně na místo placení se poskytují údaje. Eh, hovoří se tam o tom, že se vlastně ty údaje pak používají za obchodními účely. Čili souvisí to s reklamou, jsou tam příjmy z reklamy, ale jsou tam i další třeba um, další věci, pro které se používají ty údaje, třeba telemetrika. Takže také se musíme zamyslet nad tím, jaký dopad bude mít ten text třeba na otázky ukončení smlouvy. Tam je to, že vlastně když eh, je ta smlouva ukončena, tak ta osobní data by se měla vrátit spotřebiteli. Opravdu o to ten spotřebitel stojí a tak dále. Myslíme si, že zkrátka tyto věci musí být ještě jasnější. Další část se týká možnosti vypovědět, ukončit smlouvu. Tady máme také obavy, protože třeba se to týká těch dlouhodobých smluv, ale jsou zde i další věci. Co to znamená, že potom ta firma už nebude moci využívat komerčně ty údaje po té, co dojde k ukončení smlouvy? Dám vám příklad. Když třeba na internetové stránce bude přeskum nebo nějaká recenze. A co to, co to tedy znamená? Znamená to, že vlastně máte tu recenzi e, dát pryč z té webové stránky, nebo co s ní máte vlastně udělat? Může to být třeba recenze restaurace nebo hotelu. Takže jak, jak se potom budou brát v praxi v úvahu ty, ta ustanovení. Čili chceme říci, že tam je ještě velký prostor pro další zlepšování. Zejména je nutné lépe věci definovat. Také musí, musíme ujasnit, jaké jsou skutečné cíle těchto dvou směrnic. Já velice ráda odpovím na vaše případné dotazy. Mohu vám také dát mnoho konkrétních příkladů, abychom řekli, nebo kterými chceme mm, jaksi mm, dosvědčit, že ten stávající návrh vlastně není v praxi příliš proveditelný. Děkuji, říká paní předsedající. Asi možná je tato místnost pro nás příliš malá pro, ty, pro schůzy obou výborů. Takže já jenom poprosím, pokud ještě někdo potřebuje místo nebo židli, aby poprosil službu v sále, Myslím si, že snad tady každý také může používat tlumočnická sluchátka. Chtěla bych ještě jednou tedy pozvat, poprosit službu v sále, aby se postarali o tyto lidi. Dalším mluvčím je pan Augustin Reina, který zastupuje BELK, Evropskou spotřebitelskou organizaci, Evropský spotřebitelský hlas v Evropě. Děkuji za slovo, paní Ford. Ohledně těchto dvou názorů chceme říci, že se domníváme, že se zcela jistě jedná o pozitivní krok, který bude dobrý pro evropské spotřebitele. Také s tím souvisí i smě, vlastně změna celého přístupu. Jedná se vlastně o harmonizaci spotřebitelského práva. A my si myslíme, že to je důležité jak pro evropskou integraci, i pro spotřebitelskou ochranu. Tyto, tento návrh teď zaplní ty existující mezery, které existují v evropském eh, spotřebitelském právu. V současnosti je to tak, že spotřebitelé nemají nějaká specifická práva, která se týkají případných vad digitálního obsahu, který si zaplatí. Pak tam jsou také lakony, které se týkají toho, že spotřebitel získá obsah výměnou za poskytnutí svých osobních údajů. Takže my vidíme, že je tam důležité, aby tedy došlo k nějaké úpravě a že tedy ten zásah je oprávněný, ten legislativní zásah. Další snímek, prosím. Jaké jsou klíčové prvky tohoto návrhu? Takže pokud to má fungovat dobře, potřebujeme režim, který mm, bude fungovat i v budoucnu. Musí se tam také za, právě začlenit i ty kontrakty, kde se nebudou poskytovat peníze, ale nějaké věcné protiplnění. Dále je důležité zvážit vzájemné působení mezi, této, mezi touto směrnicí i s další legislativou, třeba s tím nařízením GDPR. A tento návrh si myslím je zatím dobrým východiskem, ale je důležité, aby všechny ty přístupy se navzájem propojily a aby to bylo i v souladu s legislativou, která se týká těch nekalých eh, obchodních praktik a, termí- a eh, postupů. Dále. Myslíme si, že ehm, je zde velice důležitý krok, jak chránit spotřebitele, protože zde se vlastně hovoří o tom, že některé služby jsou poskytovány jakoby zdarma, ale že to tak zdarma úplně není. Je to tak, že vlastně dochází k monetizaci poskytnutých osobních údajů toho spotřebitele. A zde jde vlastně o určitou smluvní spravedlnost. Já vám dám něco a vy mi zase na oplátku poskytnete něco jiného. A tento smluvní vztah musí být zakotven i v legislativě. Proč? Jsou zde dva důvody. Za prvé, Spotřebitel bude mít lepší kontrolu nad svými osobními údaji. To nemusí být pouze osobní údaje, mohou to být i jiné údaje. A za druhé, může to vést také k aktivaci některých specifických práv. Jde o to, že stávající smluvní podmínky eh, hovoří tak velice obecně, jsou tam takové obecné podmínky, které vlastně berou spotřebiteli nárok mít kontrolu nad všemi údaji, které poskytne té platformě. Takže třeba eh, vy si vyfotíte svého syna, dáte to někam na internet a teď vlastně ten obrázek, ta fotografie už vám vlastně přestává patřit. Mm, nyní se tedy musíme podívat, jak vypadá také ta vzájemná provázanost jednotlivé evropské legislativy. Musíme si vyjasnit, jaká pravidla budou eh, se uplatňovat na propojené přístroje. Také je důležité všechno to řešit i v souladu s dalšími návrhy a zejména tedy s tím legislativním, s tou směrnicí o prodeji zboží po internetu. Také je důležité zamyslet se nad rozsahem působnosti. Máme zde také další směrnice pro spotřebitele a ty směrnice ale byly e, postupně přijímány v uplynulých 30 letech a to byla úplně jiná situace. Takže mm, také během takzvaného refitu se budeme muset e, tímto zabývat a budeme je muset slaďovat. Další věc, o které už jsem hovořil, je provázanost eh, s nařízením o ochraně eh, osobních údajů. A zde vidíme, že vlastně tento návrh doplňuje eh, nařízení GDPR, protože tam jsou ta smluvní práva, která v tom nařízení nejsou. Nicméně je důležité zajistit, že tam bude soudržnost a koherence. Takže je tam vlastně to, že ten subjekt Eh, dat dává určitý souhlas, ale ten souhlas končí ukončením smlouvy. Pak jsou zde ještě některé věci, které je důležité vyjasnit. Jak eh, je zde vlastně posouzení toho, zda ten produkt je vadný nebo není vadný. A zde se vlastně omezujeme pouze na smluvní podmínky. Já si myslím, že ten přístup je příliš úzký a že naopak by to mělo být rozšířeno stejně jako je v pravidlech pro, e, o prodej zboží. Další otázky se týkají časových lhůt. Zde vlastně zatím žádné lhuty nejsou. Myslím si, že bychom to opět měli sladit i s, tím návrhem směrnice o prodej zboží po internetu. No a pak poslední věcí jsou ty stávající um, nekalé podmínky, nekalé smluvní podmínky proběhne zde ta revize v rámci refitu a mělo by tedy také možné i potom změnit směrnici o nekalých obchodních eh, praktikách, o těch obchodních podmínkách. Hmm. Zatím se to však ale týká zejména fyzik, fyzického zboží. Pardon, takže, takže je důležité ještě, abyste byla úprava, která se bude zaměřovat speciálně na ten digitální obsah rád mm, zodpovím všechny vaše případné dotazy. The final speaker on this panel is Jarek Barakajvic. And I'm... Další mluvčí je pan Jacek Barankěvič. Paní předsedkyně se omlouvá za možná neúplně správnou výslovnost. Takže tak já se omlouvám, říká paní předsedkyně za špatnou výslovnost. Vy jste předseda pracovní skupiny pro spotřebitele a marketing, zastupujete zde organizaci Business Europe a dám vám vám slovo, prosím. Děkuji za úvod a já jsem si vědom skutečnosti, že polská jména se vyslovují pouze obtížně. Děkuji za pozvání Business Europe. Pro ty z vás, kteří nás neznají, tak to je taková organizace zastřešující podnikatele v rámci Evropy. Jsme hrdí na to, že zahrnujeme i malé a střední podniky. Máme silnou přítomnost těchto typů podniků v naší federaci. Zde hovoříme v rámci toho panelu o obsahu eh, digitálním, ale ono to nelze v podstatě oddělit od eh, zacházení s zbožím v rámci rámci prodeje po internetu. Eh, plný návrh komise znamená, že reaguje na žádost ze strany obchodní sféry a snažíme se společným způsobem pojednat eh, transakce a zároveň transakce mezi podnikateli a mezi podnikem a zákazníkem. Pokud firma nemá jasný obraz situace, včetně rizik, včetně například jurisdikce, právních zásad, tak si netroufá predá, prodávat přes hranice. To říkám ze soukromé zkušenosti. Já sám jsem měl malý soukromý podnik a vím, jak to chodí. Tedy stejná sada pravidel, stejný rámec regulatorní rozhodně už bude prvním krokem, který uh, bude pobídkou k obchodování přeshraničnímu. Z toho důvodu se domníváme, že je to velice významný návrh a implementace digitálního jednotného trhu bude obrovským krokem, který bude transformovat evropskou podnikatelskou sféru, ale zaslouží si i zlepšení. Za prvé, domníváme se, že některá ustanovení jsou stále ještě nejasná, což znamená, že tak široké pojetí toho či onoho může znamenat různý výklad v různých členských státech, například co se týče digitálního obsahu. Další důležitá věc, Dali bychom přednost méně stižádostivému eh, rozsahu působnosti, například eh, peněžitá eh, té odškodnění, konkrétně tady kolega zástupkyně s Edimy už o tom hovořila. Jsme přístupní debatě týkající se validace údajů. To je široká debata, ale nedomníváme se, že znalost toho, co znamenají údaje a data, podnikatelské digitální sféře nestačí. Já jsem se 20 let zabýval oblastí dat a stále ještě povaha této podnikatelské oblasti mi připadá, je v zásadě nejasná. Dále, nápravné prostředky, ty se mohou překrývat s některými, či mohou zasahovat do oblasti předpisů týkající se ochrany údajů. To je třeba prověřit a záleží na tom. Jsme skeptiky v oblasti harmonizace odškodnění, protože tady se jedná o oblast, která je často propojena s tradicemi v rámci občanských zákonů v dané členské zemi a zvyklostí a e, pravidla týkající se jak zboží, tak i digitálního obsahu musí být propojena. Nevíme, proč například schází pilíř záruk za digitální mm, Um, digitální um, objem či digitální obsah. Vše závisí na eh, digitálním prostředí, v němž se pohybuje spotřebitel a rovněž jak se vyvíjí digitální trh. Což znamená podstatnou věc, nenabízet eh, či nepožadovat po eh, dodavateli nekonečnou záruku konformity. Schopnost zákazníka na, ukončit smlouvu, pokud nedostatek konformity nemá vliv na obsah, by měl být vstažen rovněž na návrh o digitálním zboží. Rovněž zatím není jasno u práv intelektuálního vlastnictví bod 8, tam spíše se zavádí chaos, než aby mělo nastat větší jasno. Závěrem si dovolím říci, že doufáme, že spoluzákonodárci budou citlivě reagovat na naše obavy. Business Europe chce všem připomenout, že jako partner chce jednat konstruktivně a že návrhy jsou konkrétní přidanou hodnotou, která obohatí jednotný digitální trh. Děkuji, zdá se, že jsem splnil svůj časový limit. so I'm just checking we haven't had... Ověřuji si, že nemáme žádné nové aktuální informace týkající se toho, kde se nám nachází pan profesor Spindler. Já bych si tedy dovolila předat slovo kolegovi Svobodovi, který bude předsedat otázkám a odpovědem. Děkuji. Já začnu tím, že omluvím pana Fosse, spoluspravodaje za Jury, který musel předčasně odejít z tohoto zasedání. A tedy první příležitost k otázkám dostane spoluspravodajka za IMKO paní Gebhardová, pokud má zájem položit nějaké otázky. Ano, ráda. Děkuji. Děkuji rovněž za eh, ty vstupy, které zde zazněly a to, co bylo dáno k dispozici. Naši tři experti, kteří se zrovna vyjádřili, ještě posíleným způsobem nechali zaznít otázky, které si kladu i já a přitom odpovědi nám stále ještě schází, což neodpovídá úplně smyslu slyšení v mém pojetí toho slova. Moje otázka se opravdu ubírá následujícím směrem. Všichni tři experti nakousli otázku Eh, platnosti, rozsahu působnosti a uplatňování hm, tohoto dokumentu a rovněž eh, i vztahu s legislativou či předpisovým rámcem u prodeje zboží po internetu. Tedy otázka zní, jsme opravdu schopni právně spolehlivým způsobem rozlišovat mezi dvěmi tematickými okruhy každého jednoho nařízení? Jsme toho schopni, abychom neměli šedé zóny, abychom netvořili právní nejistotu? To je pro mě zásadní otázka, protože mně se zatím nepovedlo přijít na to, jakým způsobem se tyto dvě tematické oblasti či oblasti působnosti potenciálně dají rozlišit. A pak ještě něco, čeho už se dotkla paní Elamry, totiž data. Eh, při uplatňování článku 3 odstavec 1 tam se hovoří proti plnění například eh, či monetizace může probíhat formou poskytnutí osobních údajů, případně jiných údajů. No to je pro mě obrovský otazník. Já stále ještě nemám ponětí, o jaké údaje může, chodit, do, eh, může jít. Dokonce i osobní údaj je poměrně nepřesná věc. A pak ještě se tady objevuje pojem jiné údaje. Co tím chce básník říci? Já jsem se podíval na Consegrance a přesto mi nic nedochází. Rovněž další otázka, kterou musíme položit Evropské komisi Rozhodně se na to musíme podívat pod lupou i z pohledu nařízení o ochraně osobních údajů, abychom vše rozebrali z toho pohledu. Další otazník v tomto kontextu je něco, o čem hovořil i pan Rejna. Totiž volný přístup neznamená zdarma, protože za to platíme údaji. Ale přejeme si tuto monetizaci údajů? Co bude dalším důsledkem takové monetizace? Kam dospějeme z pohledu ochrany údajů? Jak může podnik či spotřebitel pak pochopit dopady a dopady toho, že se vzdává svých práv? Když tedy dává k dispozici své údaje, je protiplnění? toho, že dáváme v své údaje opravdu takovou hodnotou, která je ekvivalentní, jak to jsme schopni pochopit? To jsou otázky, které mě napadají a směřuji jen všem třem odborníkům a tím se opravdu zabývám velice intenzivně. Paní Elaramny, vy jste navíc ještě se zmínila o tématu, jakým způsobem je možné data vracet tomu poskytovateli původnímu. Je to z technického pohledu vůbec možné někomu vrátit jeho data? Nebo vůbec data někomu vracet? Budeme schopni občany přesvědčit, že je možné mít plnou kontrolu a ovládat eh, data, která někomu dáme a zase si je stáhnout. Ono si přece někdo může udělat screenshots, takže my to z toho internetu vyndáme, ale někdo jiný je schopen to tam dohledat a vyhrabat to eh, někde. Takže jak tady můžeme zavést právní jistotu v té oblasti? To jsou otázky, které se mi tlačí na mysl, pak ještě i celá řada jiných, ale zatím se omezím pouze na toto. Děkuji, říká předseda, s dovolením bych nejdříve dal ještě prostor dalším stínovým zdravodajům, kteří jsou zde přítomni. Vidím zde paní Paunovou. Máte zájem? Jedna minuta na položení otázky. To je tedy tvrdé. Jedna minuta. Ale doufám, že eh, se mi to podaří. Takže pár různých témat, ale zkusím to rychle u té směrnice. Některé záležitosti už zazněly, já se omlouvám, doufám, že mě uslyšíte, bohužel se vám nemohu podívat do obličeje. Jiné otázky se týkají institucionální sféry, takže velice z rychlíku. Za prvé vztah s ostatními legislativními akty. Vítáme skutečnost, že digitální obsah v té nové směrnici je mm, komplexnější než to, co máme v současné době a zároveň by asi prospělo všemu, abychom ty definice v rámci evropských směrnic o právech spotřebitelů sladili, protože asi se některé záležitosti budou týkat obou. Pak druhá věc, to je článek 3. Tady jsme zvolili směrnici jako nástroj, Čili záleží na tom, aby harmonizace s jinými směrnicemi byla maximální možná. Jedině takto dokážeme dosáhnout homogennějšího digitálního jediného společného trhu, což je cílem jak výboru, tak většiny politických stran v této sněmovně i komise. Proto je důležité, abychom v oblasti působnosti měli i dodávání digitálního obsahu za peníze, ale i za jiné protiplnění. Ale jak můžeme definovat jiné údaje? Ano, to je otázka, na níž musíme nalézt odpověď. Třetí záležitost. Rovnováha mezi podnikateli a spotřebiteli. Když se snažíme právně upravovat citlivou záležitost, eh, kterou je tento digitální jednotný trh, tak si musíme položit otázku, co prospívá podnikatelům, ale zároveň i spotřebitelům. Takže eh, nad subjektivními kritérii musíme upřednostnit objektivní kritéria. Proto mi připadá důležité, že by tam mělo být více objektivních kritérií, která budou vyhodnocovat plnění směrnic, dodržování směrnic. A pak ještě poslední věc, když jde o podepisování smluv týkající se například výměny digitálního obsahu za osobní um, údaje, tak eh, to je vážná věc často v mnohých případech a proto i tam zejména záleží na tom, aby digitální obsah, který bude dodán za údaje, případně za jiné údaje než osobní, tak tam nejsou stejné nápravné prostředky jako u smluv, kde se platí penězi. A i přesto stále ještě se to musí dopracovat. Já rovněž spolupracuji s panem Vosem a s jinými zainteresovanými stranami, abychom to sama vysvětlili. Děkuji, pan Dalton. Já zkusím hovořit stručně o té, u té monetizace osobních údajů. Já mám otázku pro všechny panelisty. V čem spočívá problém, který se komise snaží vyřešit? Máme opravdu miliony osob, které odmítají využívat Facebook, Google, či si nechtějí stahovat eh, aplikace zdarma? Že já to vidím tak, že Facebook a Google jsou v rámci EU docela populární. Tedy otázka zní, jaký problém zde řešíme? Mají lidé obecně za to strach? poskytovat své osobní údaje? A druhá otázka, jaký bude dopad, pokud to opravdu projde a v to v tom znění, které komise nabízí, jaký to bude mít dopad na malé podnikatele, na spotřebitele a na digitální nabídku, kterou mohou spotřebitelé v nejbližších eh, letech čekat v Evropě? Děkuji. Děkuji, pan Zulo. Děkuji, pane předsedo. Já také budu velmi stručný. Rád bych využil přítomnosti našich panelistů a položit jim několik otázek. Podle nich, jaký dopad může mít tento postup komise? Zejména tedy, pokud jde o zprávu nebo eh, využívání osobních údajů a hodno, hodnotu, kterou přiřazujeme těmto osobním údajům. To jsou tedy ty otázky. Uh, eh, then, uh... Eh, Děkuji. Paní Rozier, Chcete položit dotaz? Chcete položit otázku? Děkuji, pane předsedo. Já zejména jsem vyslechla, ale určitě později položím nějaké otázky. Teď momentálně žádnou nemám. Um, Mr. Kalas. Um... Pan, paní Kalas. Děkuji za slovo. Já mám dvě otázky. Jedna je na paní Eremli. Vy jste říkala, že ten návrh není realizovaný. Mám tady jednoduchý dotaz. Co by eh, mohlo přispět k tomu, aby ten návrh byl realizovatelný? A pak mám dotaz na zástupce Business Europe. Řekl jste, že vlastně toho nevíme mnoho o těch eh, údajích, že vlastně nemůžeme učinit takový návrh. Takže jaké údaje potřebujete o těch údajích? Jaké podle, jaké podle vašeho názoru musíme ještě zodpovědět otázky, abychom se mohli pohnout ku předu? Děkuji. A ještě paní Ford se také přihlásila. Mě velice zajímalo ta jedna taková um, tabulka nebo nějaký graf, tak eh, jsem velice ráda, že to mám i vytištěné v papíře, i když jinak mám digitální obsah ráda. Tam se vlastně hovoří o tom, jak si, kdo co dělá, Jedná se o ten digitální obsah. Dobře, takže tam někdo si tedy něco, já si tady třeba vyfotím pár poslanců, dám to někam na internet, pak to dám na Twitter. Takže když bych přestala používat Twitter, tak potom mi ty fotografie vrátí? Můžete mi to vysvětlit někdo? Protože tam je takový ten rozdíl mezi údaji, které vlastně třeba Um, vytvořil ten uživatel nebo vytvořil někdo jiný. Takže to jsou moje otázky. Um, takže poprosím nyní panelisty, říká pan předseda, aby tyto položené dotazy zodpověděli. Ve stejném pořadí, jako jsme vystoupili. Děkuji. Já se pokusím zodpovědět na dotazy, které padly. Takže nejprve otázka paní Evelyn Gebhardt. Ptala jste se na to, jak budou e, ty návrhy pracovat s těmi ostatními, jak to bude koexistovat. To je přesně věc, která nás také trápí. Máme zde návrh o digitálním obsahu a také návrh o prodeji zboží po internetu. Mm, bojíme se, že tam bude velká, velký rozdíl mezi tím světem online a světem offline. A právě se ptáme na to, eh, jestli tam nebude problém s tím, že se vlastně o té druhé směrnici ještě příliš nehovoří, navíc tam pak bude přeskum v rámci refitu, takže to opravdu zde máme obavy. Za druhé, ptala jste se na ty údaje, other data. A já se ptám, vy eh, jsme se ptali komise, jaká, jakými údaji, jaké, jaké data, jaká data se tím myslí. Takže třeba, když je to fotografie, kde já, můj obličej není, ale je tam třeba tedy západ slunce, můj obličej bude vymazaný a já tam tedy nebudu, ale eh, je to stále vlastně, není to ani tak údaj, je to vlastně určitý, je to třeba fotografie, ale vlastně spadá to do té definice a do data. Takže s tím se vracím k tomu, co jsem říkala na začátku, že potřebujeme více definic než na začátku. Další otázka byla také velice zajímavá. Já to vlastně trošku propojím s tím světem offline. Třeba, e, nebo jeden poslanec Evropského parlamentu mě upozornil na jeden příklad, který je velice zajímavý. V tom světu offline mm, můžu přijít do obchodu a se svou vizitkou a budu chtít, aby mi s výměnou za tu mou vizitku dali zboží. A můžu jim říct, že vlastně oni ty údaje mohou využít třeba pro obchodní účely, tu, tu moji vizitku, ale tak toto nefunguje v tom offline světě. Musíme si uvědomit, že i dnes, kdy se údaje používají mnohými způsoby, vlastně nedokážeme odpovědět na tu otázku, jakou mají údaje hodnotu. Um, zde je to tak velice povrchně všechno řešeno. Vlastně ptala se na to i paní Kalas. Myslím si, že nejprve bychom si měli uvědomit, o čem vlastně zde hovoříme, protože jinak ta legislativa nebude odolná vůči tomu budoucímu vývoji. Bude to pouze takový obecný návrh a obecná legislativa, která se bude týkat vlastně všeho, kdyby náhodou. A komise třeba se věnuje hodně otázce přenositelnosti, hovoří se o tom, že třeba když si spotřebitel bude chtít postavit někde dům a pak ho bude vlastně chtít někam přesunout, takže to je také velice hypotetické. Takže je s tím navázáno celá řada dalších dotazů. Myslíme si, že ten stávající návrh je dost krátkozraký, alespoň v té podobě, jakou máme k dispozici, a je tam stále ještě příliš mnoho otazníků, zejména co se týče pak té fáze uvedení do praxe. Takže pokud chceme, aby to bylo realizované, realizovatelné. Musíme si uvědomit, o co nám vlastně jde, co chceme řešit, jaké věci chceme tím návrhem vyřešit a pokrýt. Ehm, ještě paní Pavnová, vy jste hovořila o tom, jaký je rozdíl mezi tou smlouvou, pokud zaplatíte penězi nebo jste zaplatíte osobními údaji. Myslím si, že to je dobrá věc, kterou bychom se také měli věnovat ale je tam rozdíl i mezi jednotlivými firmami. Například i naši, nebo i ty firmy, s nimi jsme to konzultovali, tak každá třeba využívá ty osobní údaje nebo ty údaje jiným způsobem. Takže pokud to opět pojmeme nějak paušálně, tak ten výsledek bude takový matoucí a i ty smlouvy pak by byly takové velice dlouhé a takové dost eh, obecné, aby se tím pokrylo úplně všechno. A pak jste se ještě ptala e, konkrétně na tu fotografii na Twitteru, tak byla by to vaše fotografie, kterou vy jste sama se svým telefonem vyfotila, takže tam je vlastně nějaký ten tag, který je spojen s tím vaším telefonem. Ale pokud by na té fotce byl nějaký jiný poslanec, tak on by žádné vlastnictví k té fotografii neměl. A nejednalo by se o údaje, jednalo by se o digitální obsah. Doufám, že se mi podařilo zodpovědět všechny dotazy. Děkuji. Kdo jako další panelista? Děkuji. Já začnu nejprve těmi, nebo tou poslední otázkou. Paní Ford. Ta fotografie, o které jste hovořila, paní Ford, jakmile ji dáte na internet, tak už vám nepatří. Jakmile dáte tu fotku na internet, tak souhlasíte s tím, že vlastně se eh, zbavujete ehm, toho vlastnictví té fotografie, ten obsah jste vytvořila, ale vlastně už vám nepatří. Takže Twitter si pak s tou fotkou může udělat úplně, co chce. No a pak jste hovořili o tom vytváření problémů. Mm, hovořili jsme o různých eh, smluvních podmínkách pro aplikace. Dnes je to tak, že třeba při streamingu si můžete nebo musíte dokonce přečíst všechny podmínky eh, pro tu aplikaci. Takže to byste mohli číst třeba pět a půl hodiny. A to si opravdu nedělám legraci. Pokud eh, si to chcete přečíst, tak byste tím opravdu strávili pět hodin, můžete si to najít na internetu. A toto je skutečný, eh, skutečná praxe těch spotřebitelů. Takže když si třeba chcete stáhnout hudbu, když se zapíšete na Netflix, zkrátka na jakékoliv služby a spotřebitelé je mají rádi, tak tím vlastně vzniká určitý právní závazek. A teď se mm, mm, teď se tam nejedná pouze o to, že ten spotřebitel může ukončit tu smlouvu. Tam jde zkrátka o to, jak se bude postupovat, když tam dojde k nějakému problému, když tam něco nebude fungovat. Spotřebitelé opravdu tyto uh, Twitter, Facebook, všechny tyto produkty, všechny tyto společnosti, spotřebitelé zkrátka milují, milují Google, milují Netflix. A možná je to spíše otázka na vás. Co tedy s tím? Spotřebitelé tyto firmy milují. Takže máme tedy těm firmám dovolit, aby si tedy dělali, co chtějí, nebo ne? my uh, chceme, aby si spotřebitelé mohli všechny tyto služby využívat, ale za bezpečných, za bezpečených podmínek. Ale proč tomu tak dnes není? So, je to ze dvou důvodů. Za prvé, právní nejistota ohledně těchto produktů. Protože opravdu neexistuje nyní žádná legislativa, která by se specificky stahovala na tyto produkty. A za druhé, není zde žádné vymáhání té těch pravidel. Já jsem hovořil třeba o Facebooku a o té monetarizaci osobních údajů, které Facebook dělá. Jeden náš německý člen se dokonce soudil a říkal, proč Facebook říká, že ta jeho služba je zdarma, když my vlastně platíme osobními údaji? A podle e, německého zákona nemůžete říkat, že nějaký produkt je zdarma, když vlastně není. Takže to se teď vlastně tam bude řešit. No a pokud, doš, pokud jsme si vědomi, že spotřebitelé platí svými osobními údaji, které poskytnou nebo které sami vytvoří a dají je na ty internetové sítě, tak to přece, legisla, to přece legislativa tedy nemůže opomíjet. To zákonodárci nemohou nechat stranou. Je pravda, že v různých členských zemích existuje už určitá judikatura um, o tom, jaký právní režim se má uplatňovat na tyto produkty, ale je to naprosto matoucí. Jeden soud řekne, my použijeme zákon o poskytování služeb. A jiný soud zase řekne, ne, ne, ne, my použijeme ustanovení, které se týká spotřebitelských um, směrnic o prodeji zboží. Takže pokud chceme jasnost, tak musíme mít jasná pravidla a musíme je harmonizovat. A z toho důvodu jsme zde. Ještě chci reagovat na to, co říkala paní Gebhardt. Pokud jsem to dobře pochopil, na co jste se ptala, tak vy máte obavy, že my vlastně v té legislativě můžeme legitimizovat, že spotřebitelé se vzdávají určitých spotřebitelských práv, když tedy ohledně těch údajů já si my, pak je z toho vlastně plyne otázka, zda se nejedná o určitou monetizaci základních práv. Ale ta otázka je zvláštní, protože ono už k tomu dávno dochází. Jediný rozdíl je to, že mm, v roce 2018 má vstoupit, eh, nabít účinnosti nařízení, které má opravdu chránit osobní údaje a právo na soukromí, ale vůbec se nevěnuje těm smluvním vztahům v této oblasti. Takže já si myslím, že bychom tyto dvě definice měli mít na paměti. Zde nehovoříme o základních právech, zde hovoříme o smluvních eh, právech, právech, které splynou ze smlouvy. Nicméně ten výstup je téměř stejný. Pokud chcete požívat svých práv k, k těm údajům, Musí to tedy odpovídat těm ustanovením. Takže já doufám, že, si, že jsem zodpověděl na vaše dotazy. A ještě pan Barankěvič. Děkuji za slovo. Já se vrátím k otázce. Ta e, vlastně známe údaje, nebo jak je to s těmi údaji, jak se vlastně používají ty údaje. Já myslím, že dnes už existuje biznes, který právě pracuje s údaji. Někdo se ptal, co bychom měli vědět o těch údajích, jaké údaje potřebujeme znát o těch údajích. Ale já mohu říci, že tento, tenhle biznis není vlastně dostatečně vůbec jaksi proskoumán není zde dost eh, odborné literatury. Eh, při monetizaci údajů mě napadne Google, Facebook, Netflix. Ale když přemýšlím o podnikání s údaji, tak mě napadají spíše malé a střední podniky, které musí zpracovávat osobní údaje svých klientů a které občas někdy také nabízejí služby, v nichž vlastně přemýšlejí o tom, že by e, osobní údaje nebo ty údaje mohly monetizovat. Otázka je, co lze monetizovat. Jméno, e, adresu, věk, to jsou jednoduché údaje, které už jsou ve všech databázích dostupné a je velice lehké takové e, údaje získat. Hodnota údajů spíše plyne z toho, že ty údaje propojte s informacemi, které vychází z analýzy tzv. big data. To znamená, je to vlastně eh, kombinací údajů z různých zdrojů, které jsou úplně jiné, tak vlastně tím, že zkombinujete ty údaje z těch různých zdrojů, tak pak získáte hodnotný údaj, nebo cený údaj. Otázkou je, jak vůbec můžeme zjistit, jak ty údaje validovat, jak je nacenit. Já si myslím, že to je velice složitá otázka. Já bych se to vůbec dnes eh, neodvažoval nějak posuzovat, jakou hodnotu mají údaje. To bych eh, zde chtěl říci. Další otázka zněla. Jaký by to mělo dopad na malé a střední podniky? A to je velice zajímavý dotaz. Polsku říkáme, že problém, že ten ďábel tkví v tom detailu. A to je opět jste, v tom je ten zakopaný pes, protože my zde nemluvíme o těch, podrobných, o těch podrobnostech, my hovoříme tak obecně. U malých a středních podniků jsou vždycky problémy s tím, jak eh, se adaptovat na novou legislativu, respektive jaké to sebou ponese náklady, ta, to přizpůsobení se nové legislativě. Pro malé a střední podniky eh, není pardon, tedy pro velké firmy to většinou není tak těžké adaptovat se na novou legislativu. Je to těžké pro malé a střední podniky. Rozdíl je v tom, že velké firmy klidně investují 10-20 milionů na ty náklady ale pro malé a střední podniky eh, ty náklady na adaptaci mohou být třeba 5 až 10 tisíc eur a pro tu malou firmu je to mnohem náročnější. No a když to sečteme, tak vlastně pak nakonec uvidíme, že ty hlavní náklady na adaptaci na novou legislativu nesou ty malé a střední podniky, nikoli ty největší firmy. Ještě bych chtěla upřímně říci, že většina těch otázek, které zde byly, se mi velice líbily, protože přesně ukazují, že celá ta oblast, ve které se pohybujeme, je taková mlhavá, ne- nejasná. Pokud se ptáte, co navrhuji, tak já bych postupoval krok za krokem. Nejprve bychom měli zjistit, jak je uplatňováno nařízení o ochraně údajů. Protože to nařízení existuje, ale není prováděné, nevíme vůbec, jaké, jaký, jaký bude mít výsledek. Za druhé, existuje zde celá řada oblastí, kterých se ten návrh vůbec um, nedotýká. A myslím si, že to by sebou neslo vysoké riziko a vysoké náklady pro ekonomiku. Zároveň nedokážeme, pardon, a nedokážeme tedy ani odhadnout všechny dopady. Takže to jsou hlavně takové dvě myšlenky, které jsem vám chtěl sdělit. Děkuji. To byly odpovědi. Pane Barankěviči, já myslím, že jste uhodil hřebíček na hlavičku. My eh, po dnešním slyšení odejdeme s hlavou, která bude spíše plná otázek než odpovědí, ale tak to tedy občas bývá. Mm, myslím si, že jsou tam i otázky, eh, které, nebo věci, vlastně kompetenci jednotlivých výborů, protože tam vlastně spadá i třeba ochrana osobního vlastně, pardon, mm, práv k duševnímu úda, eh, práv eh, k duševním Pokud tedy zpravodajka nebo spoluzpravodajka ještě k tomu něco má. Děkuji, já bych chtěla poděkovat expertům a expertkám Myslím si, že opravdu mám ještě více otázek než předtím, ale domnívám se, že to prostě je jednoduše normální a proto také organizujeme takováto slyšení. A jde zde také o to, abychom připravovali rozumnou, inteligentní legislativu, která vlastně poskytne odpovědi na to, ty otázky, kterou má společnost, to znamená občané, podniky a tak dále. Jako první malý závěr, pokud dovolíte, který bych mohla tedy z tohoto učinit, je, že je velice nutné, abychom ty různé texty zákonů, které jsou na stole, a to o text o digitálním obsahu, právo na zboží a na onla- obchodu online, abychom je skutečně dokázali skloubit. Proto pan Arimon je také zde. Uh, aby legislativa v tomto oblast v této oblasti byla konzistentní, aby se to nepřekrývalo nebo nebylo naopak rozdílné. To by bylo katastrofální nejen pro podniky, ale i pro spotřebitele, protože by z toho vyplývala naprostá právní nejistota a zmatek, což samozřejmě nepotřebujeme. Další věc je, že musíme ještě velice přesně přeskoumat, o jaká data se zde jedná, když tedy hovoříme o tom, že ty údaje nebo data by měla být poskytována jako protiplnění, proti služby, protože já jsem se také tak trošku koukala na internet, pokoušela jsem se dívat, jaká data tam používají a jsou tam také určité možnosti hrát hry a tak dále. Samozřejmě všude reklama je mezi tím, ale ta ta první verze vlastně bez reklamy bude, když se přihlásíte, takže nicméně je tam tedy spousta dat, kterými se musíte probrat, i když k tomu nemáte příliš chuti, ale, ale vlastně neplatím sice za to, že mohu hrát ty hry, ale ale v podstatě bych musela platit za to, kdybych nechtěla žádnou reklamu tam mít. To je zase nové hledisko, na které bychom se také možná měli podívat. Takže aby to nebylo to skutečné protiplnění za tu službu, ale za něco úplně jiného, což vlastně ještě vůbec nebylo definováno, ale myslím si, že toto by také mělo hrát svou roli. Takže evidentně je zde potřeba vyjasnit ještě spoustu věcí a ještě jednou děkuji za ty odpovědi, které jste nám poskytli, i když tedy vyvolávají ještě více otázek ale čím více se budeme věcmi zabývat, tak tím více se nám podaří snad získat i těch odpovědí. Děkuji. Děkuji. A ještě jedno sdělení, než nás opustí někteří členové výboru. Pokud pan profesor dr. Spindler dorazí v průběhu druhého panelu, tak mu umožníme, aby přednesl svůj projev a pak jej dáme digitálně k dispozici všem i těm, kteří se účastnili pouze eh, tohoto prvního panelu. To možná obohatí všechny. Eh, budeme právě u druhé poloviny eh, řídit i genderovou vyváženost a mezi tím se rozloučím s mým spolupředsedou.